I'm trying to sort of gently wait. Já se snažím ještě chvíli počkat, dokud tady nebudeme mít zástupce každé z větších politických frakcí. Alespoň jsem tady doufala, že by třeba někoho i z EPP zajímala, zajímalo téma balíčku e-commerce. Zatím jsem ale nikdo nedorazil. Vím, že během oběda dnes byla ještě celá řada jiných zasedání. Vítám vás zpátky na zasedání výboru pro vnitřní trh. Máme tu tady teď vlastně už zástupce téměř všech politických frakcí z parlamentu. Další bod na našem pořadu jednání je bod, u kterého nám komise poskytne přehled toho balíčku elektronického obchodování e-commerce Skládá se se sdělení ke stimulace předhraničního elektronického obchodu, dále návrh na řízení k předhraničnímu k služeb, tedy doručování zásilek a balíčků přes hranice a potom návrh, který se týká geoblockingu a předcházení geoblockingu i jiných typů diskriminace a dále spolupráce vnitrostátních orgánů, které mají eh, na starosti prosazování pravidel pro ochranu spotřebitelů a nové pokyny ke spravedlivým obchodním praktikám. A už dám slovo rovnou Georgi Grafovi, který bude prezentovat geoblocking, potom pan spanu přeshraniční spolupráce a potom doručování balíček, třetí řečník. Takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně, dobré odpoledne všem. Stručný úvod k geoblockingu. Mám k tomu i PowerPointovou prezentaci, která mi pomůže a mám tady ještě kolegy z generálního ředitelství GROW, kteří mě ještě doplní. Geoblocking, zeměpisné blokování je samozřejmě nesmírně důležitý sám o sobě, ale je to také důležitá součást celého balíčku. Takže pokud se nám podaří mm, dospět k nějakému pokroku u, bál, eh, u zásilek, tak jako se nám to povedlo třeba u daňové problematiky, tak se nám podaří odstranit eh, velkou část překážek, které jsou vlastně důvodem pro to, proč některé podniky nepůsobí přeshraničně, neprodávají své zboží přeshraničně. Takže tento, toto opatření je důležité i samo o sobě. A to z celé řady důvodů. Za prvé, abychom tady mohli dokončit tu, tak, tu takzvanou velkou trojku. V červnu skončí tady roamingové poplatky, dále přenos, přenositelnost obsahu, na tom také pracujeme a zákaz zeměpisného blokování, pokud se nám také podaří, tak by to byl velice důležitý signál pro uživatele internetu a spotřebitele, že tady se skutečně snažíme odstranit překážky a snažíme se aby měli možnost co nejdříve těžit ze všech možných příležitostí. A je tady eh, také velice důležité rozlišovat mezi eh, odůvodněným a neodůvodněným blokováním. To je velice důležité. My bojujeme, bojujeme proti tomu neodůvodněnému. Neopodstatněný eh, geoblocking to jsou situace, kdy to není ani komplikovanější, ani složitější, aby poskytl tady své služby spotřebitelům, kteří eh, pobývají v jiném členském státě. A přesto to nedělá. Nicméně jsou případy, kdy je to skutečně složitější, kdy nějaký, pro nějakého eh, prodejce by bylo skutečně nákladné doručit například nějaké zboží nebo poskytnout službu nebo z hlediska předpisů. Takže pokud to skutečně je komplikovanější, pak je to opodstatněné, takové zeměpisné Eh, blokování, ale my bojujeme proti případům, kdy to tady odůvodněné není a snažím, budeme se snažit tady eh, toto odstranit. V takových případech totiž eh, ten poskytovatel služby či prodejce nemá žádný důvod, proč by nemohl ten, tu službu poskytnout. Týká se to zboží a také služeb, který, které spadají do působnosti směrnice o službách. A to bereme jako základní východisko, protože samozřejmě v těchto oblastech EU Eh, se snaží usnadnit poskytování služeb. Je tady jasné, že se zaměříme právě na tyto služby. Které služby nejsou pokryty? Jsou to ty, které nespadají do směrnice o službách, tedy audiovizuální služby například, které ošetřujeme tedy v rámci zvláštní části této strategie, tedy v rámci eh, reform autorského práva. Dále se to netýká finančních služeb, dále eh, dopravních služeb, kde už tady vlastně princip nediskriminace je do velké míry součástí stávajícího evropského AKI s výjimkou železnice, eh, protože pro železnice přijde komise s novým návrhem v nadcházejících měsících. A dále se to také netýká telekomunikačních služeb. Pokud jde o neopodstatněné zeměpisné blokování, tak my jsme za poslední rok eh, odvedli velký kus práce, pokud jde o konzultace a zadávání studií. Jenom abyste měli představu o tom, jak je to rozsáhlý problém. Hovoříme o takových situacích, kdy tedy ob, ob- eh, obchodníci záměrně segmentují trh. My jsme v Evropské unii provedli velkou Eh, studii na základě mystery shoppingu na desetitisícovkách eh, webových stránek a ukázalo se, že v podstatě eh, velká, velký počet transakcí na internetu je neúspěšný právě z tohoto důvodu. Zhruba je to 70% tedy. Až 75% situací, kdy transakci není možné ukončit, tak eh, v takových případech je to eh, odůvodněný geoblocking. V takovém případě je to prostě daleko nákladnější či komplikovanější pro nějakého obchodníka tu službu poskytnout či výrobek prodat do zahraničí, ale až ve 25% případů se jedná o geoblocking neodůvodněný, to znamená, že jsou to případy, kdy se prostě z hospodářského hlediska hodí tomu poskytovateli služby či obchodníkovi, aby si trh segmentoval. Takže v 25% případů je to neodůvodněné. Jedná se například o automatické přesměrování eh, spotřebitele, který se snaží nakoupit eh, nějakou službu či zboží v jiném členském státě. To je asi 2% takových případů. To je první možná situace. A v takovém případě my obchodníkům říkáme, že nemají blokovat, pokud neexistuje nějaký vnitrostátní předpis, který jim to nařizuje. Ve výjimečných případech tomu tak skutečně je. A my v takovém případě nařizujeme obchodníkům, že by neměli automaticky přesměrovávat eh, toho klienta, pokud s tím výslovně nesouhlasí. To je první scénář tedy. Druhý možný scénář je takový, který si asi umíme všichni v reálném světě eh, představit. Když půjdete do obchodu v jiném členském státě, nikdo nebude kontrolovat, odkud jste, jaké, jaké je vaše státní občanství a že v takovém případě vás neobslouží. Takže pokud si někdo objedná něco v jiném členském státě a je ochoten tedy nechat se sebou zakázat jakožto s občanem toho daného členského státu, tak podle našeho názoru je to také eh, případ, kdy vlastně tomu poskytovateli služby či obchodníkovi nic situaci nekomplikuje a není důvod tedy toho klienta z jiného členského státu blokovat. Další možný scénář je eh, případ, kdy dochází k přeshraničnímu, přeshraničnímu doručování eh, služeb, jsou třeba webhostingové služby nebo cloudové služby. Tam je samozřejmě daleko jednodušší poskytovat službu přeshraničně než při fyzickém doručování. A my tedy říkáme, že vzhledem k tomu, že to není nějak komplikované, potom takovéto služby je třeba poskytovat i spotřebitelům v jiném členském státě. Pro mikropodniky samozřejmě je to jiné, ty, eh, na ty se tato služba, ne, ne, tento případ nevztahuje, protože je to o něco složitější z, z hlediska daňového. Takže proto jsme tedy se rozhodli, že tento požadavek se na mikropodniky vztahovat nebude. Čtvrtý možný scénář je takový, o kterém jsme už také slyšeli, možná jste to i zažili, kdy vlastně stejná služba, která je spotřebovávána za stejných podmínek na stejném místě, ale eh, je k dispozici za jinou částku, nebo jsou tady jiné podmínky na základě toho, kde eh, tedy sídlí ten eh, klient. To je třeba eh, půjčování vozidel a tak dále. Podle našeho názoru to není odůvodněné. A to platí vlastně pro celý tento návrh. Základní náš princip je takový, že ceny musí být stejné pro eh, jeden členský stát. To znamená, že pokud klient chce využít nějakou výhodnou cenu, eh, která je uvedena na internetu, nějakém konkrétním členském státě, tak prostě není možné ho blokovat a bránit mu v tom. Není možné bránit někomu eh, v tom, aby využil třeba nějakou akční cenu jenom proto, že je z jiného členského státu. Další otázka jsou tady platební prostředky. Podle naší analýzy v celé řadě případů se stane, že jak si to celé spadne až na poslední překážce. To znamená, že celá transakce krok po kroku pokračuje, ale potom nakonec zjistíte, že není možné třeba využít nějakou platební metodu. A tedy i podle směrnice, eh, teď tedy eh, se řídíme zásadou, že není možné z tohoto důvodu někomu bránit, Není možné prostě bránit eh, v nějak, ve využití nějaké platební metody někomu jenom protože je z jiného členského státu. Já poprosím kolegu Jirgena, aby trošku po, pohovořil o propojení se směrnicí o službách a dalšími eh, právními předpisy. Thank you. Um... Děkuji. Tři krátké poznámky. Takže v první řadě, proč vůbec toto nařízení potřebujeme? Už máme přece ten článek 20 eh, směrnice o službách a tady, tady samozřejmě hovoříme o tom základním principu nediskriminace nediskriminace, máme tady objektivní kritéria pro všechny podniky a co to znamená v praxi. Eh, bylo to něco, čemu nikdo nerozuměl, či o čem nikdo nevěděl. A teď jde v podstatě o to trošičku povzbudit členské státy, aby byly trošičku aktivnější. My jsme se už o to snažili, ale minulo se to účinkem. To znamená, že tady je zcela zásadní si uvědomit, že nepůjde o pozměnění směrnice o službách, tady hovoříme o lex specialis, to znamená, jde o prostředek, o nástroj, který má zajistit právní jistotu a, a jak si zcela jasn, má hovořit o těch jasných podmínkách a kritériích. Dále, Vedlo se hodně debat, hlavně i tedy s těmi poskytovateli služeb a zboží. Ve chvíli, kdy mě kontaktuje nějaký spotřebitel z jiného členského státu, který po mně chce, abych mu, jak se doručil, nějaké zboží podle těch podmínek, o kterých jsme právě hovořili, tak tady hovoříme o Římu 1, to znamená nástroj, který celý jasně stanovuje, jak si to aplikovatelné právo a my říkáme, ne, ne, ne, teď se tady nejedná o to. My tady v tuto chvíli nehovoříme o tom, že bychom chtěli pozměnit eh, Řím eh, Jedna. Tady jde o právní jistotu. My chceme zajistit právní jistotu pro všechny podniky operující v rámci EU. To znamená, říkáme, tady nedojde ke změně. To znamená, že my vždycky říkáme, ne, tady jde pouze o to, aby bylo jaksi dodržováno to současné právo, či to právo, které brzy stoupí v platnost. To znamená, že jde o to zajistit právní jistotu. Nechceme v tuto chvíli eh, nějakým způsobem snižovat či měnit ochranu spotřebitele, či nějakým způsobem zasahovat do eh, celosvětových, v tuto chvíli mezinárodně platných eh, kritérií a pravidel. Eh, myslím si, že to je asi za mě v tuto chvíli všechno. A poté samozřejmě, co se týče toho doručování, tak já jsem právě pohlédl na svého kolegu, eh, který se možná k tomu ještě vyjádří. Či kolegyni. Tak, vy budete v tuto chvíli hovořit tedy k tomu dalšímu tématu? Ano, abych tedy doplnila ty poslední informace o tomto balíčku, tak jak jsme již říkali u strategie pro jednotný digitální trh, tak eh, jde tady o samozřejmě již existující nástroj, který existuje od roku 2014. A co je na něm v podstatě to výjimečného? V podstatě tento nástroj v podstatě eh, nutí členské státy ke spolupráci v eh, přeshraniční spolupráci v oblasti obchodu a v oblasti vlastně práva, které má zajistit ochranu spotřebitele. To znamená, jde o práva pasaže, pasažérů eh, cestujících, tedy jde také o finanční služby a tak dále a tak dále. Tak, dostáváme se tedy k tomuto tématu. Teď jsem to přeskočila trošičku příliš rychle. Tak, co se týče tedy tohoto nařízení, tak to je v platnosti už od roku 2004. Jde tady v něm o tu klasickou přeshraniční spolupráci mezi členskými státy. Nicméně ten jeho celkový potenciál nebyl eh, využit. A v tuto chvíli v podstatě jde o to podívat se tedy na tento eh, potenciál. To znamená podívat se na ty sílu či ty možnosti, pravomoce, kompetence jednotných členských států k uplatňování eh, tohoto kritéria. To znamená, že jde o to v podstatě, aby v platnost vstoupily eh, nové předpisy, které se mimo jiné také eh, týkají geoblockingu a také to jeho 20. článku směrnice o službách. A jde také o to, jak se začín, začít uplatňovat nové předpisy o porušování, protože v tuto chvíli máme velmi jaksi silné úřady chránící spotřebitele. Nicméně tyto silné úřady eh, neexistují ve všech členských státech nebo nejsou stejně silné. To znamená, jde o to posílit právě i pravomoce kompetence těchto úřadů. Tak a co se, čeho se nám podařilo doposavat dosáhnout eh, v rámci této, tohoto nařízení? Já doufám, že se mi to tady opět posune na další prosvědku. Ano. Takže tady jde v podstatě o to, abychom se také dostali do oblasti jaksi těch eh, her, které jsou poskytovány online zdarma právě pro děti. My jsme tady v podstatě také prostřednictvím té, eh, toho nařízení z CBC v podstatě eh, donutili Apple, Google i Amazon k tomu, aby změnili své strategi- strategické marketingové postupy a taky se nám podařilo v podstatě eh, přimět ty těch pět největších podniků pronajímající, pronajímající auta, aby sladili své strategie v oblasti pojištění a v oblasti pravidel zapůjčování vozidel. Tak to je další eh, úspěch, kterého se nám podařilo dosáhnout. Eh, také eh, na více jak 4500 webových stránkách se nám podařilo provést kontroly prostřednictvím takzvaných sweepů, sweeps v angličtině a to pomocí našich eh, iniciativy od roku 2007. To znamená, že se nám podařilo opravdu změnit osvědčené postupy v mnohých členských státech. A proč si my myslíme, že tady potřebujeme ještě modernější nástroje? V rámci posledních moderních výzkumů eh, za účelem hodnocení dopadů, za tímto účelem, tak jsme zjistili, že 37% elektronického obchodu a e, online webových stránek, tak u 37 e, procent těchto poskytovatelů jsme zjistili, že dochází k porušování či nerespektování těch základních spotřebitelských práv. Takže 37% poskytovatelů či jaksi obchodních aktivit jsou aktivity u níž můžeme hovořit o, o nerespektování základních e, spotřebitelských právek. A tady hovoříme ovšem o prodeji o oblečení, her, e, eh, obuvy, elektroniky a tak dále. To znamená, že je to něco, eh, čemu se opravdu musíme věnovat, protože tady dochází ke škodám, které překračují 770 milionů e, euro ročně. To znamená, jde o zcela zásadní věc. Myslíme si tedy, že tady je třeba opravdu dosáhnout změny. To znamená, jakým způsobem my chceme také dosahovat. No, mimo jiné prostřednictvím tohoto nového návrhu, o kterém hovoříme. Já nevím opravdu, co se tady děje s touto technologií. No, já minimálně doufám, že si tady to můžete přečíst na obrazovce. V tuto chvíli eh, úřady příslušné můžou reagovat na nelegální eh, praxe v tuto chvíli existujících eh, poskytovatelů služeb. To znamená, že, že tady může docházet k opakovanému, k opakovaným aktivitám eh, některých eh, online podnikatelů a, ale jelikož právě v tu chvíli, kdy vy provádíte ten dohled, tak třeba k jejich aktivitám dochází, tak se to, jim nemůžete vůbec věnovat, nemůžete je napadnout. To znamená, že jde tady o to, o to změnit. Jak jsem říkal, říkala. Eh, dochází také ke zlepšení v oblasti geoblockingu, v eh, oblasti ochrany eh, cestujících a tak dále. Příslušné úřady mají pouze omezené kompetence pro identifikaci jaksi těch nelegálních či špatných praktik, ke kterým dochází online. To znamená, že je v tuto chvíli třeba zajistit opravdu kompletní eh, informace o všech těchto případech a je třeba také zajistit kompenzace pro ty spotřebitele, u nichž došlo k porušení jejich eh, práv. To znamená, že v tuto chvíli v novém návrhu navrhujeme nové nástroje prostřednictvím nichž v podstatě se nově definují je to takzvané porušování, porušování základních eh, práv a eh, pravidel e-commerce a je třeba, nebo tento nové nařízení se snaží také eh, toto porušování či, či jaksi Eh, dohled nad tímto porušováním provádět koordinovaným způsobem. A samozřejmě jde také o sdílení informací tak, aby opravdu ty informace byly sdíleny mezi všemi členskými státy. Takže to je také součástí tohoto návrhu. Eh, další věc, která je také, nebo úvce souvisí s tímto novým návrhem. Eh, a je to součástí samozřejmě což, je, co už může být tedy, tedy součástí různých nabízených balíčků, které nabízí eh, jak jednu službu, tak eh, druhou službu a vy vlastně v podstatě eh, si na základě té nabídky něco objednáte, zaplatíte a potom zjistíte, že součástí toho balíčku není to, co bylo slibováno. A Eh, nebo například eh, praktiky, které mají podobu například zaslané SMSky, v rámci níž vás někdo vybízí k účasti na soutěži o nový iPhone a tak dále a tak dále. A pomocí právě toho nového nařízení CPC by tyto praktiky mohly být nějakým eh, způsobem jaksi kontrolovány. Eh, protože my jsme eh, obdrželi více jak 8 tisíc stížností a chceme, aby opravdu se těmto případům věnovala pozornost a to koordinovaným eh, způsobem. Takže o co nám jde, nebo k jakým porušováním nebo v jakých oblastech k ním nejčastěji dochází. Takže místo tedy těch eh, dvou, místo té jaksi dvouleté záruky, eh, která má být eh, zadarmo, velmi mnoho nadnárodních podniků nabízí pouze jednoletou záruku s možností zakoupit si ještě další rok záruky, což je něco, co není legální. A jde o to, aby opravdu ten trh fungoval, či všichni aktéři na trhu dodržovali ty podmínky a aby všichni hráli podle stejných pravidel. Takže co to všechno znamená pro spotřebitele? Měli by se jednodušeji domoci kompenzací. Eh, mělo by to také znamenat navýšenou důvěru v poskytované služby a zboží a jde samozřejmě také o to zajistit, aby těch jaksi falešných či nelegálních služeb a zboží bylo nabízeno co nejméně. Eh, co se týče eh, podniků, co to pro ně znamená? Znamená to, že se budou moci odkazovat k takovému jednotnému půlu či souboru pravidel, které musí dodržovat úplně všechny všechno. Znamená to také, že pro všechny bude si, eh, si fungovat eh, to, ten stejný zákon, ta stejná pravidla. To znamená, že všichni se budou řídit eh, stejnými pravidly. A pro úřady to znamená, že samozřejmě ušetří a že se zajistí koordinovanější přístup. A ještě dvě věci, které se týkají právě těch nových pokynů u tohoto eh, nařízení a nových eh, návrhů. Tak v tuto chvíli je třeba říci, že opravdu ty pokyny jsou zcela zásadní. Zásadní pro celou oblast ochrany spotřebitele a pro všechny právní dokumenty, je to zcela zásadní. Hlavně ty pokyny z roku 2009 se týkají právě eh, online obchodu. My víme, že více jak 47% eh, spotřebitelů říká, že se setkali s falešnými či zavádějícími eh, nabídkami či podmínkami online. A v tuto chvíli také víme, že velmi mnoho z nich opravdu zakoupilo něco i e, za těchto jaksi falešných či nelegálních e, podmínek. A Eh, toto nové nařízení se opravdu eh, věnují těmto problémům, eh, i když se jak jaksi doposud jsme si mysleli, že, ta, že ty, i ty si minulé zákony se jim věnují dostatečnou pozornost, ale v tuto chvíli víme, že tomu tak není. Samozřejmě je zcela zásadní spolupráce s organizacemi na ochranu spotřebitele, proto také existuje ta síť organizací, na ochranu spotřebitele. A co se například děje s těmi eh, online novými platformami, eh, kterým se říká, eh, nebo které jsou kvalifikovány jako obchodníci? To znamená, že v tuto chvíli je třeba opravdu si třeba vyjasnit, jaký právní status tyto platformy mají, co to vlastně znamená, jaký, jaké vlastnosti mají, jak jsou charakterizovány. A my tady máme také rozsudek italských soudů a e, příslušných úřadů, které vlastně e, rozhodly, že onlineový prostředník e, cestovních zážitků nebo či, či turistických balíčků byl opravdu podnikatelem, obchodníkem, protože nabízel eh, služby, které odpovídaly těm, eh, těm kritériím tady. Dále, poté tady existují samozřejmě velmi, velmi mnoho případů, a to je další případ eh, špatných praktik, eh, falešné informace týkající se zboží či služeb, které jsou k dispozici. Já nevím, například je tam napsáno jedna, jedna jednotka, či dvě, tři jednotky skladem a přitom vůbec k dispozici nejsou. Takže to jsou další případy takovéhoto eh, nekalého jednání. A Eh, je třeba tedy hovořit tedy o tom, že i toto je součástí nekalých praktik. To znamená, když například hotely eh, či jiné eh, podniky říkají, že nemají už k dispozici služby, které v podstatě mají, anebo naopak říkají, že mají a nemají. A je v podstatě důležité, aby všichni tedy těm novým pokynům rozuměli a aby je taky uváděli v platnost. Tak a teď je Werner, prosím, bude hovořit o doručování zásilek, prosím. Yes, good afternoon everybody, Dobré odpoledne, já ještě čekám na slajdy. Předhraniční dodávka balíků a nařízení o poštovních službách není nic nového a nepřipravovalo se to nijak uspěchaně, už je to pět let a tento výbor se podílá, podílí na všech přípravných fázích. Eh, ten akční plán eh, elektronického obchodování už byl schválen v roce 2012 a eh, dodávání se tam objevilo hned z hlediska jak prodejců, tak spotřebitelů. Zelená kniha vyšla hned téhož roku a potvrdila, že to je problém a dostali jsme jasné signály od parlamentu, od trhů a z členských států, že je potřeba maximálně vycházet e, z trhu a neregulovat příliš rychle. E, my jsme o rok později načetli cestovní masu, e, mapu, kde jsme se dívali na cenu, kvalitu, pohodlí, interoperabilitu a, a Přizvali jsme i zúčastněné aktéry a také členské státy, eh, aby nabídly opatření, která by řešila problémy. To, co teď máte před sebou, je návrh nařízení, které se snaží napravit eh, ty části původní problematické definice, které žádné předchozí kroky nenapravovaly. A tyto další kroky a některé jejich příklady máte na tomto slajdu. Co se týče interoperability, úmluva o hostingu e, se e, zabývala sledováním, když máte třeba dva e, srovnatelné provozovatele, co se týče kvality a vysledovatelnosti. To všechno se teď zlepšuje, protože velice pečlivě sledujeme, co se děje. Elektronické obchodování a i řetězce se tím zabývají. Značky důvěry byly vydány a kvalita interoperabilita se zlepšují. Společně jsme také financovali eh, vytvoření informační platformy pomocí eh, programu COSME, abychom usnadnili život malým a středním podnikům, které začínají obchodovat i do dalších členských států a je pro ně velice těžké, eh, aby pochopili celou, celé to prostředí, které je složité. My jsme eh, se rozhodli, že je potřeba se, toho, se, se, toho, eh, se tomu nevěnovat nyní, ale nedařilo se nám se vyhnout problémům, eh, které jsou vždy signalovány ze strany spotřebitelů a zákazníků a to jsou vysoké náklady přeshraniční když se zeptáte eh, všech eh, kupujících a i dodávajících eh, na cokoliv, co se děje v zrančním obchodování, tak vždy se poslaze dozvíte, že cena dodávky je příliš vysoká. Proto také vznikl tento návrh, který máte na stole. Jeho filozofie, to je velice důležitý slide, filozofie této Eh, této iniciativy. Není to eh, žádná vlastně panacea. My se snažíme eh, problémy řešit různými opatřeními. Jde o podpůrné opatření, které doplňuje tržní řešení a je to zacílené opatření, které se výlučně zaměřuje na cenu, regulativní dozor a přístup, což znamená, že se zlepšuje efektivita trhů, a také eh, řeší eh, dostupnost pro zranitelné eh, uživatele, ne pro velké subjekty, které mají dostatečnou vyjednávací sílu, ale především pro malé podniky a nebo pro občany, kterým vlastně mnoho, mnohdy není nabízena dostupná cena v těch přezrančních službách a Jedná se o vyvážené opatření, není tam žádné regulování ceny. Když hovoříme o dostupnosti, tak k tomu eh, přistupujeme především pomocí eh, zesílené transparentnosti nejenom pro občany, ale také pro regulátora a také se snažíme eh, maximálně minimalizovat správní břemena jak pro provozovatele, tak pro národní regulátory, což bude nezbytné při provádění tohoto nařízení. Tady je struktura tohoto nařízení, vidíte, že je skutečně stručné, je tam jenom několik málo článků. Eh, článek 3 poskytování informací, to se týká celého balíkového průmyslu, článek 4, 5, 6, ty se eh, týkají eh, spíš těch velkých provozovatelů, potom komitologie, článek 9, kde se snažíme společně s členskými státy zajistit, aby požadavky na informace, které vzejdou od provozovatelů, byly považovány za nezbytné, eh, proporcionální, ale také maximálně harmonizované, protože jste-li provozovatelem na transevropském logistickém trhu a budete dostávat různé druhy údajů od různých regulátorů, tak vám to rozhodně podnikání nepomůže. Neboli je to velice stručné nařízení, článek, článek 3 pomůže regulátorům eh, vidět celý eh, trh z balíky, nejenom tradiční poštovní trh, na který jsme byli zvyklí do posud. Když se podíváte na ty trhy, tak je tam skutečně velice živá konkurence. E, jsou tam nejrůznější podnikatelské modely a nabízejí se nejrůznější e, typy služeb. Máme ten expresní průmysl, e, služby B2B a potom B2C, ale stále ještě je to příliš drahé a jsou různé struktury cen v různých zemích Eh, máme národní poštovní eh, provozovatele, ty, ti také využívají výhod, potom máme eh, panevropské sítě dodávek a potom máme domácí dodavatele, ale do tohoto trhu vstupují i třeba velké, velké řetězce, velké supermarkety, které chtějí také kus toho koláče. Ale naši regulátoři tradičně pouze mají pravomoci a vlastně i odbornost sledovat své vlastní národní trhy a ty největší operátory a regulátoři nám také opakovaně sdělovali i ve svých stanoviscích, že tady jsou problémy s právní jasností, s právní jistotou, nedostatek údajů, nedostatek pravomocí, tak, aby mohli identifikovat eh, problémy eh, s hospodářskou soutěží na tomto rychle rostoucím trhu. To je také vlastně důvod vzniku tohoto návrhu. My jsme již zjistili, že e, pro další růst elektronického obchodu je, jsou ty dodávky nezbytné a záleží na velikosti, ten biznis závisí na objemu, e, takže vždy tam bude poněkud ekopolistická struktura, což znamená, že ta tržní moc bude velice e, ovlivňovat hospodářskou soutěž a Eh, vstup na trh bude náročný, eh, budete nejprve se muset naučit používat jiné eh, části toho trhu. Je to rychle se proměňující, rychle se pohybující trh, jsou tam nejrůznější obchodní modely s různými právními požadavky a úvaha rovných podmínek zde je, ale zatím chybí porozumění těmto trhům, jak co se týče velikosti, tak chování jejich těch eh, provozovatelů. Co se týče té otázky dostupnosti, to je skutečně otázka, která se zaměřuje pouze na zranitelné zákazníky. Nezabývá se tedy eh, těch eh, vyjednaných tarifů, protože když máte když jste velký řetězec, tak nebudete platit list, tedy zalistované ceny nikomu jinému a většinou to není hlavní problém, protože tyto to se dá sjednat, jste-li jednotlivý občan nebo malý elektronický obchod, tak vám nic jiného nezbyde, nezbude, než, než akceptovat cenu. Všichni ti provozovatelé se eh, zaměřují na ty eh, největší zákazníky, eh, na obchod v hlavním městě, ale rozhodně ne na drobné obchodníky, zvláště na někoho na periférii. A tyto malé obchody a i jednotliví občané využívají především Eh, služeb národních poštovních provozovatelů a jejich zalistované ceny jsou velice vysoké. Toto asi pravděpodobně neuvidíte, protože je to příliš malé, ale jde zde o to, že ty přezraniční ceny jsou někdy nepochopitelně vysoké, tři až pětkrát vyšší než eh, porovnatelné domácí ceny a to bez jakéhokoliv důvodu. Eh, poštovní, poštovní odvětví zřejmě tedy se rozlobilo a vymazalo mi slajdy stěžuje si řečník. Vůbec eh, neexistuje žádný nákladový důvod, proč by ceny měly být, být tak vysoké. Budeme muset pokračovat bez slajdu. Existuje řada studií, které, promiňte, eh, omlouvá se, eh, omlouvá se předsedající. Ty slajdy si můžete otevřít na svých telefonech nebo laptopech pomocí, pomocí aplikace Eh, elektronického výboru a také když použij, použijete QR kód, tak se okamžitě dostanete do eh, tedy elektronického eh, výboru a můžete se na ty slajdy dívat na svých iPhonech. Děkuji. Zdá se, že online schopnosti Evropského parlamentu jsou obrovské. To se týká pouze tohoto výboru, vysvětluje předsedající. Samozřejmě, odpovídá řečník ty ceny přeshraniční za ty balíky jsou opravdu vysoké, jak jsem řekl, tři až pětkrát vyšší než domácí ceny. Někdy jsou nepochopitelně vysoké. Když porovnáte balík, který jde, je poslán z Belgie na rozdíl od Nizozemska, to jsou srovnatelné ceny, ty ceny v Belgii jsou dvakrát vyšší než v Nizozemsku a máme i eh, řadu dalších příkladů, máme Eh, hodnocení dopadů, máme studie ze strany různých eh, subjektů, univerzity ze St. Louis a všechny tyto studie potvrzují obrovsky eh, vysoké úrovně cen a přitom schází jakékoliv ospravedlnění těchto vysokých cen, které by vysvětlovalo tento obrovský rozdíl. Prostě eh, v tomto velice specifickém segmentu schází eh, konkurence, protože ostatní konkurenti nemají zájem. Specifická studie také vznikla na, eh, za účelem pochopení té nákladové struktury a zjistilo se, že náklady na dopravu, na balíček jsou velice nízké, a to i přeshraničně. Ten poslední aspekt našeho návrhu se týká přístupu když se snažíte proniknout na eh, další trhy, tak většinou zpočátku závisíte na stávajících sítích a tady vznikají nové povinnosti. Tady se snažíme napravit něco, co už existuje. Existuje takzvané rozhodnutí o eh, schválení REAMS, kde eh, tradiční provozovatelé si vlastně dohodli podle takové kartelové logiky, Eh, stejné ceny a tak vlastně blokují přístup ostatní. Nejde o volný přístup, jde o spravedlivý a nediskriminační přístup a ze všech zkušeností a důkazů eh, víme, že ti alternativní provozovatelé eh, tvrdí a mají pravdu, že ten přístup nemají. My se snažíme to napravit tak, že přicházíme s tímto nařízením a to už jsme měli mít dávno. Na tomto posledním slajdu máte tu intervenční logiku. Eh, zelená, ta zelená část na konci, protože zelená je zřejmě barvou naděje, je to, že si přejeme efektivnější trhy, které by eh, řešily otázky eh, té síly na trhu, asymetrií a potom také jde o dostupné ceny pro zranitelné zákazníky a e, druhý červený obdélník zleva jsou národní e, regulační orgány. My doufáme, že ty nám pomohou. My nežádáme další pravomoci pro komisi. E, toto je otázka subsidiarity, ale všichni potřebují více údajů, více informací aby mohli eh, dokázat to, co je tam eh, vyjádřeno modře, to znamená sledovat eh, trhy, jestli hospodářská soutěž dělá to, co dělat má, jestli stávající směrnice o poštovních službách, která již obsahuje povinnost univerzální služby funguje, jestli požadavky na přístup jsou správně prováděny. A pak, když toto všechno bude fungovat, tak doufám, že návrh o geoblockingu víceméně ztratí význam. Děkuji vám. Um, so I've got some questions. Uh... Mám tady uh, některé otázky. Kaja Galas a Ander, Vicky Anderson, Dita a další. Me. Olga, já. Yeah, Dita's on the line. Really, really short questions if we can. Prosím o stručné otázky. Kaja nejprve. Děkuji. Já mám mnoho otázek. Za prvé geoblocking. Toto nařízení eh, zakazuje diskriminaci eh, z hlediska plateb, ale v mnoha transakcích je to teď tak, že vlastně jde o telefonní číslo. No, Například, když chcete poslat eh, vstupenky nebo lístky, tak musíte dát telefonní číslo a, a eh, zahraniční číslo často není akceptováno. Eh, jakým způsobem toto zapadá do toho navrhovaného nařízení? A také ty poznámky, které se týkaly odvětví dopravy. Výjimka na služby v odvětví eh, dopravy tady vznikla, protože probíhá refit, a, ale účelem je ochránit práva cestujících před tím, co se může stát před a během a po cestě, ale nemění to skutečnost, že eh, cestující by neměl být předmětem geoblockingu a neměl by být převáděn na jiné webové stránky kvůli svému bydlišti anebo národnosti. Co se týče eh, co se týče eh, odmítnutí dodat, to je nejčastější postup při geoblockingu, takže to je potřeba podrobně řešit a ta otázka navazuje na to, jakým způsobem geoblocking a e, dodávky, jak je to propojeno. A co se týče dodávky balíků, když jsem si ten návrh přečetla, tak mě napadla otázka, jestli vůbec se tady bere v úvahu, jak věci fungují. Když třeba si e, představíme nové startupy a Eh, nové nápady, jak dodávat balíky. Já když si ten návrh před, přečtu, tak je velice byrokratický a pro podniky bude velice náročný, když se třeba mají registrovat. A další otázka. Poskytovatelé služeb se musí v členském státě registrovat. Znamená to, že když se zaregistrujete eh, v jednom členském státu, můžete dodávat do všech ostatních, anebo to opravdu znamená to, co v návrhu stojí, že členské státy budou schromažďovat tyto informace, znamená to, že musíte jako podnik se registrovat ve všech zemích, kam chcete dodávat? A poskytování informacích tam není nic o výkaznictví online, o tom, že by podniky měly eh, poskytovat informace pouze jednou. A také si kladu eh, otázku, jakou návaznost to má na další generální ředitelství, ku příkladu eh, jednotná digitální nebo jediná digitální brána. A potom ještě další otázka ty ceny veřejně dostupné na stránkách komise, je tady nějaká návaznost k tomu? Půjde o otevřená data v tom smyslu, že je bude možné opakovaně používat ze strany podniku? Nebo tady vytváříme další za byrokratickou zátěž pomocí této legislativy, což by vůbec nebylo eh, v souladu s dalšími pilíři jednotného digitálního trhu. A potom přenositelnost eh, těch cel eh, trošku to zavání po cenové regulaci, co hodnotit nedostatečně transparentní cenovou strukturu. Podniky by možná měly poskytovat více informací spotřebitelům o tom, jak cena vzniká, jak je nastavena, proč se komise vlastně rozhodla zaměřit se na hodnocení dostupnosti a ne cenovou strukturu. Děkuji. Děkuji, Vicky. Napadá mě řada otázek, zvláště co se týče geoblockingu. Jistě se shodneme, že je potřeba řešit eh, neodůvodněný eh, geoblocking, ale všechno ostatní lze eh, přece dobře vyřešit bez dalších pravidel a regulace, zvláště nediskriminace při poskytování služeb. Proč tedy potřebujeme další právní akt? Vaše odpověď mě vůbec nepřesvědčila. A potom působnost. Eh, celého nařízení. Eh, říkáte, že všechno, co se týká audiovizuálních služeb, je mimo působnost, ale hostingové služby sem jistě patří. Tak co operátor který eh, funguje jako eh, webhostitel a používá audiovizuální službu jako třeba YouTube. Jaká ustanovení na něj bude platit, jakým způsobem se bude toto nařízení používat. A potom řada otázek, která se, které se týkají eh, kritérií v článku 2, zvláště ty, které volají po diferencovaném zacházení s eh, prodejci a eh, kupujícími, kdy eh, oba dva sídlí ve stejné zemi, ale jsou různé národnosti. Nezavádíme zde vlastně diskriminaci založenou na národnosti, to by bylo přece v nesouladu se všemi našimi pravidly. A potom návaznost na směrnici o službách, zvláště když hovoříme o službách poskytovaných a o lokalizaci těchto služeb, tam je to poněkud e, zmatečné, protože některé ty služby se e, poskytují na dálku, e, třeba odborná, odborné konzultace, právní finanční konzultace. Tady přece i to jde proti zásadě země původu. A o tom už jsme hovořili v rámci směrnice o službách to bychom to celé zase rozbourali. A nakonec otázka o věci, o které jste vůbec nemluvili. Jaká návaznost je mezi geoblockingem a umluvou e, Řím 1? Co pak Řím 1 e, už vůbec nemá žádný smysl a význam v této souvislosti? Thank you. Lucy Anderson, ano, děkuji, děkuji také mnohokrát za tu práci, kterou jste tady odvedly k tomu to tématu. Několik otázek. Za prvé, podrobnosti v jednotlivých článek, které se týkají informací, které se budou sbírat. Vzhledem k tomu, že komise už v předchozích svých dokumentech uznala, že tedy jsou tady určité témata e, jako trh práce a tak dále, Neměli by tady tito poskytovatelé služeb poskytovat podrobnější informace než v bodu D tohoto článku, protože vy tady žádáte pouze o počet eh, osob, které pracují pro tohoto poskytovatele, pokud jde o doručování zásilek. Ale pokud chceme eh, posoudit stav vůbec na trhu se zásilkami, musíme vůbec znát, musíme třeba znát i typy smluv, počty hodin a tak dále. A další podobná záležitost. Do tohoto návrhu jste také napsali, že tyto informace se budou poskytovat způsobem, který bude stanoven prováděcím aktem. Ale vzhledem tomu, že parlament se o to zajímá už celou řadu let, tak je, mně vůbec není jasné, proč bychom měli chtít prováděcí akt, protože ono, ačkoliv to zní technicky, tak ten formulář, který budete chtít vyplňovat, by vlastně byl něčím, co nás bude velice zajímat. A myslím si, že by se to mělo tedy provádět prostřednictvím aktu přenesené pravomoci, ale bude mě zajímat, co mi k tomu řeknete. A dále, já plně podporuji cíle tohoto návrhu, tedy chceme zajistit, aby jaksi nebyly odíráni nějací konkrétní e, spotřebitele a tak dále. Jsou tady cíle tedy v oblasti poskytování služeb po celé Evropě. Stejně, ale nevím, jestli bychom tady neměli hovořit e, zvlášť o přístupnosti a o tom, že by například měli e, poskytovatelé služeb udělat víc pro to, aby tyto služby byly přístupné. Já chápu, že je potřeba tady brát ohled na subsidiaritu, ale mně se skoro zdá, jako kdybyste tady chtěli udělat toho ještě více, ale jsou tady oblasti, kde už musíte něco nechat na eh, regulačních orgánech vnitrostátních, ale ono v jednotlivých členských státech jsou některé úřady lepší, v některých horší. A já si možná myslím, že by bylo lepší, kdyby komise toho udělala více v této oblasti a aby a aby tedy nutně nemusela nechávat určité pravomoci na vnitrostátních orgánech. Dita Charanzová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat komisi za tuto prezentaci. My jsme první rozpravu o tomto eh, digitální balíčku vedli s paní komisařkou Jourovou už dnes dopoledne, takže na některé otázky už nám bylo odpovězeno, ale myslím si, že tady jedna odpověď chybí a ta se týká kolaborativní ekonomiky. To už zmiňovali někteří moji kolegové. Mně se vám návrh líbí, ale zároveň víme, co se děje v jednotlivých členských státech, takže já bych raději kdybychom skutečně postupovali co nejrychleji, abychom dosáhli nějakého jednotného evropského přístupu, aby tam nebylo 28 různých přístupů členských států ke kolaborativní ekonomice. Já mám tady jednoduchý dotaz. Chtěla bych vědět, kdy si myslíte, že přijdete z pokyny, které by potom usnadňovaly praktické využití. Děkuji. Julia Reda, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji komisi za představení těchto nových návrhů. Já mám jednu otázku, která se týká geoblockingu. Pokud jsem to správně pochopila, tak vy odůvodňujete eh, to nařízení tím, že je potřeba mít přímo uplatnitelný předpis, protože pokyny, eh, které vykládají požadavky článku 22 směrnice o službách, tedy jaksi nedosta- nedostačují a členské státy nezměnily přístupným způsobem, pří- příslušným způsobem své eh, předpisy. A vy v těch pokynech říkáte, že jediným objektivním kritériem pro diskriminaci nebo nediskriminaci je, že někdo nemá licenci, nějaký poskytovatel nemá licenci. Ale proč tady nemáme zahrnutý geoblocking eh, digitálního obsahu pro případ, kdy ten poskytovatel má licenci, kdy tam nejde o autorské právo? A já si myslím, že nám, já se bojím, že nám to vypadne z té reformy autorského práva, protože to prostě se pak netýká autorského práva. Tak já si říkám, že možná v tomto nařízení bychom to měli říct jasně, že i toto by bylo nelegální, tak jak to říká směrnice ve článku 22. Protože nevím, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo nabízí hudbu nebo video eh, hry třeba, anebo jaké, jakýkoliv jiný Eh, obsah. A samozřejmě mluvím o případech, kdy tam nejde o žádné licence, kdy je autorské právo vyřešené. Já nevím, jestli je to proto, že třeba hudební průmysl se nej, si, jak si nejvíc stěžuje, nebo nevím, z jakého důvodu tam vlastně rozlišujeme. Vy, vy jste také říkali i v tom návrhu, že eh, při revizi se potom podíváte na to, jestli by digitální obsah tam neměl spadat v budoucnu, ale já se chci zeptat, proč tam vůbec rozlišujeme uh, v případech, kdy tady nejde o autorské právo. Myslím si, že je poměrně jasné, že eh, většině spotřebitelů nevadí geoblocking právě kvůli třeba hm, tomu, že si chtějí půjčit auto v jiném členském státě, ale právě kvůli digitálnímu obsahu. A zjistili jsme, že asi v 60 případech eh, 60% případů geoblockingu u digitálního obsahu je to z důvodu licencí, ale je tam pořád těch dalších 40%, kdy nejde o licenze. Olga Sehnalová, prosím. Děkuji za slovo. Eh, já bych měla pouze poznámku hm, eh, k nařízení o spolupráci eh, v oblasti ochrany spotřebitele. Eh, já ten návrh velice vítám, už jsem o tom mluvila ráno během slyšení eh, paní komisařky Jourové. Vítám určitě rozšíření působnosti na článek 20 směrnice o službách a oblast geoblockingu. Nicméně stejně se ještě zastavím u toho bodu celoevropských infringementů eh, a té hranice 21 států, kde musí existovat ono důvodné podezření na porušování pravidel mně se to zdá opravdu velmi nepružné a velmi nepraktické. E, takže e, chtěla bych váš komentář k tomuto a e, pak ještě opět dávám na zvážení jaksi větší podporu regionální spolupráce dozorových orgánů, protože opravdu si myslím, že existuje řada problémů, které jsou přeshraniční, které se týkají více států, ale mohou být regionálně specifické. Děkuji. Oh, um, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za tuto prezentaci. Samozřejmě, že my si musíme ještě ten eh, předpis či ten návrh tady prostudovat, musíme se setkat s podniky, se zástupci spotřebitelů, ještě proběhne celá řada diskuzí, ale v tom návrhu je celá řada věcí, a tady bych chtěla poděkovat i ostatním kolegům, kteří to již zmínili, já se vyjádřím konkrétně k jedné věci. Samozřejmě neexistuje žádná povinnost prodat někomu, ale existuje povinnost zachovat stejný, stejnou cenu v celé Evropské unii v určitých situacích. A mně se zdá, že odmítnout někomu něco prodat je horší pro spotřebitele než jiná cena. Takže nevím, jestli bychom se na to neměli podívat z toho opačného pohledu. A také musím uznat, že musím říct, že tedy velice oceňuji celou řadu aspektů těch návrhů k doručování záležek, zásilek také ke geoblogingu, protože ono to spolu souvisí a je na čase, abychom už něco udělali. Nicméně pokud jde o přístup malých provozovatelů k infrastruktuře a lepší dozor, to, to je také teď e, součástí tohoto návrhu a e, já jsem ráda, že tomu tak je, protože to skutečně potom může něco změnit. Ještě možná několik slov k tomu, co říkala Julia Reda. Já si myslím, že asi se mnou budete souhlasit v tom, že možná bychom měli více analyzovat a prodiskutovat možné rozšíření působnosti eh, na ten digitální obsah. Právě o tom mluvila paní Reda. Možná bychom se tomu skutečně měli věnovat. Já si to myslím. Děkuji. Mám dvě otázky. Jedna se týká zeměpisného blokování a jedna doručování zásilek a zcela jistě jich bude ještě víc. Pokud jde o geoblocking, my jsme uh, v zprávě Galas Gebhardt jasně řekli, především tedy, že malí obchodníci především by neměli být nuceni prodávat i spotřebitelům, kteří jsou mimo jejich místní oblast, pokud si to nepřejí. Já samozřejmě chápu u toho geoblockingu, že vy říkáte ve svém návrhu, že nemusí tady doručovat tu eh, zásilku do jiného členského státu, ale stejně mají povinnost prodat i když si tedy potom ten zákazník zařídí dopravu sám. Ale já si myslím, že tady je určitý zmatek potom pro spotřebitele, eh, protože nevědí, které spotřebitelské právo potom eh, platí, jestli platí Řím 1 například, že tedy musí vlastně potom plnit 28 právních úprav v jednotlivých členských eh, státech jenom proto, že tedy prodají někomu, kdo je mimo jejich členský stát já se ptám, jestli to náhodou nepovede k tomu, že malí prodejci skutečně přestanou prostě prodávat na internetu, protože to se stalo v případě DPH. Prostě jim ty předpisy připadaly tak složité, že raději přestali prodávat na internetu. A e, Tady se mi zdá, že skutečně panuje velké zmatení v tomto návrhu ohledně toho, jaké předpisy v oblasti e, spotřebitelského práva vlastně by platily v případě, že někdo prodává na dálku a i když tedy nebude mít na starosti zařízení dopravy. Je to, je to složité, ale moje další připomínka se týká eh, toho doručování zásilek. Je, je, je tady konkrétní téma při eh, tedy dovozu věcí ze třetích zemí když je tady něco sáč v sáčku, ale není to balík přímo. Ten sáček přitom může být protože můžete například z Číny dovést velkou zásilku, můžete si to dát třeba do skladu v Německu a potom už dovážet menší zásilky po Evropě a vyjde vám to levněji. To znamená, že to eh, možná má určitý eh, reálný zákaz, že tady, základ, že tady možná eh, to do jisté míry zdůvodňuje i ty různé ceny v různých členských stálech. Že, státek, že tady prostě některý, někteří uh, dovozci využívají těchto daleko levnějších služeb pro dovoz uh, jaksi balíčku packets, uh, na místo parcels v angličtině. Those are all the questions. To bylo tady asi vše, pokud jde o otázky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a poslankyně a poslanci za tyto dotazy. Dovolte, abych ty odpovědi združil do skupin. Především bych chtěl zdůraznit, že hlavní motivací, hlavním záměrem komise, pokud je o toto opatření, je je tady to, že chceme zajistit, že ne, tento návrh nepovede k žádným dalším uh, překážkám pro prodejce, že tady jim nijak nebudeme komplikovat život. Myslím si, že to je nesmírně důležité. Někteří eh, už tady zmiňovali obavy ohledně toho, že tím eh, spíše navýšíme eh, administrativní zátěž třeba i jako vedlejší efekt. Myslíme si, že tedy my doufáme, že se nám podaří dále pokročit, pokud je o doručování zásilek, ale to hlavní, o co se tady snažíme, je vyřešit situace, na které nemá uh, žádný vliv doručování zásilek, protože i když bude doručování zásilek úplně bez problémů, stále budou existovat obchodníci, kteří eh, se budou snažit schválně segmentovat trh takže nemá důvod, není důvod, jak si říkat si, ano, nejdříve počkáme, až bude vyřešeno všechno ostatní a potom teprve se budeme zabývat geoblockingem. Protože t- jsou, existují firmy, které se prostě rozhodly, že je v jejich zájmu, aby segmentovali trh a aby blokovali určité zákazníky. A je to mezi 8 a 25 všech transakcí, jak už jsem říkal. Pokud jde o působnost, několik eh, poslanců tady zmínilo, právě tuto otázku, že tam vylučujeme velkou oblast služeb. Pokud jde o dopravu, tak tam princip nediskri- nediskriminace už je zakotven ve velkém počtu příslušných předpisů, které se zvlášť týkají letecké dopravy, a také pozemní dopravy a e, námořní dopravy, ale ne stále ještě železnic. Tam už je tady tento princip zakotven, že byste neměli jaksi být e, že by vám neměla být účtovná vyšší cena jenom proto, že si kupujete jízdenku z jiného členského státu. Pokud jde o železnice, tam komise, jak jsem říkal, přijde s návrhem v nadcházejících měsících. Dále audiovizuální služby a materiál chráněný autorským právem. Audiovizuální obsah není eh, pokryt tímto návrhem. My se ještě podíváme eh, na tuto problematiku v rámci tedy reformy audiovizuálního eh, obsahu a tedy autorského práva Nicméně pokrýváme tady materiál pokrytý autorským právem, který je jiné než audiovizuální povahy. To tady je. Ale není to, ten, neplatí tady ten takzvaný článek 4. Článek 4 to je ta nediskriminace, to jsou situace, eh, ve které, ve které, to jsou situace, ve kterých je geoblocking neopodstatněný. Důvod proto je takový, že v dopadové zprávě jsme neměli dostatek informací o, tom, eh, o tomto tématu, abychom mohli vyhodnotit, zda by to nevedlo k zbytečné zátěži. Je pravda, že pokud jde o hudbu, tak tam většinou existují celoevropské licence, ale není tomu tak ve 100% případů. Existují i situace, kdy například i velcí poskytovatelé, třeba Spotify, nabízejí hudbu, pro kterou nemají evropskou licenzi. licenci. A potom by se mohlo stát, kdy nějaký uh, spotřebitel z jiného členského státu uh, chci, chce zakoupit uh, nějaký obsah, tak vlastně částečně nemůže, protože nějaká část třeba té služby je pokryta už potom vnitrostátní licencí a ne celoevropskou. Pokud jde o elektronické knihy, tak tam celá řada uh, členských států má eh, právní předpisy, eh, které stanovují pevné ceny knih, což je v souladu s evropským právem. Eh, pokud tedy jste poskytovatelem či prodejcem elektronických knih a nějaký členský stát má tyto předpisy pro pevné ceny knih, tak potom byste v daném členském státě museli uplatnit tu pevnou cenu, pokud prodáváte elektronickou knihu v tom příslušném jazyce, což není vždycky úplně jednoduché potom by byly třeba problémy s cenami v katalozích a tak dále. A proto jsme nebyli schopni posoudit, jaké by tam vznikalo administrativní břemeno, jaká by tam byla administrativní zátěž právě v případě elektronických knih a obáváme se toho, že by skutečně tam, to, eh, tam ta administrativní zátěž vznikala. Pokud jde o uh, uplatnitelné právo, tak Řím 1 platí. Takže bez ohledu, takže Tady vlastně nezáleží na tom, ve kterém členském státu. Omlouvám se, říká paní předsedající. Vy jste vlastně říkali, že ten obchodník nemá právo se rozhodnout, že neprodá v nějakém členském státě. Ano, říká řečník, ale já tady hovořím tady o záměrném nasměrování svých obchodních činností do nějakého členského státu, že se někdo záměrně rozhodne, ano, já budu prodávat ve Francii, v Meneluxu a tak dále. Uh, Eh, to potom se projevuje například tak, že máte nějaké zastoupení v daném zemi nebo máte jazykovou verzi svých webových stránek, která odpovídá příslušné oblasti a takzván, a tak dále. To není to samé, eh, jakože nějaká společnost prostě zareaguje na objednávku z nějakého konkrétního státu. To, to, tam už potom se hovoří o tom geoblockingu. Je to situace, kdy ten klient žije eh, ve členském státě, eh, na který se primárně ta firma nezaměřuje, ale nějakým způsobem se dozvěděl o té službě či o tom zboží a chce se ho objednat. A tedy ten klient tím, že se obrátí na tu webovou stránku, potom žádá o službu a díky tomuto, eh, to znamená, potom bude spadat ten klient pod právní úpravu, která, kterou se řídí ten obchodník. Tady nebudeme žádat obchodníka, aby jak se, se seznamoval s právní úpravou státu toho klienta. Ale Řím 1 jasně stanovuje, že pokud ten že ten obchodník se rozhodne, jak si na které oblasti se zaměřuje a bude potom používat a aplikovat jejich právní předpisy. Pokud se tedy ten obchodník zaměří na členské státy X a Y, ale obrátí se na něj klient eh, ze členského státu Z, tak ten obchodník se nebude muset, nebude muset tedy kvůli tomu uplatňovat eh, právo členského, členského státu Z, když se na něj nezaměřuje. To samé se týká třeba telefonátů. Ten obchodník potom nebude například muset brát v úvahu Eh, jazyk, kterým se mluví v členském státu, na který se nezaměřuje primárně. Ten přístup je skutečně tady takový, že chceme eh, zachovat rovný přístup. To znamená, nebude se s vámi zacházet ani hůře, ani lépe. Když si objednáte například něco ze stránk, webové stránky v Německu, bude se s vámi zacházet, jako kdybyste byl klient z Německa stejné, jako kdybyste eh, něco kupovali ve skutečném kamenném obchodě. Když se zajedete dnes do Německa, bude s vámi zacházeno jako s klientem jakýmkoliv jiným z Německa, pravděpodobně s vámi budou i hovořit německy. Je tady, tady požadavek nediskriminovat, je to tr- jistý rozdíl. Samozřejmě, že eh, obchodníci mají mm, z dobrých důvodů tady právo ne- neprodávat například ehm, jsou tam omezení věková u klientů, anebo prostě jim došly zásoby. Ale nesmí to být na základě toho, že prostě někdo je jenom z jiného členského státu. Je tady tady povinnost nediskriminovat, nikoli povinnost prodávat. A co se týče té směrnice o službách, tak tady jsme identifikovali pět situací. Velmi jasné specifické situace, podle nich legislativa také říká, tady jde o neodůvodněné případy geoblockingu. Tady samozřejmě se stále ještě uplatňuje článek 20 směrnice, ale tady v té oblasti transakcí máme pět transakcí, které, u kterých tedy tato diskriminace není odůvodnit, odůvodněná, to znamená, hovoříme tady o lex specialis a proto bylo také identifikováno těchto pět specifických případů Padu. Nejde tady vůbec o zemi původu, protože to je v podstatě pohled, eh, to je z pohledu jaksi podniku či toho poskytovatele služby či zboží. Nám jde o ten pohled či úhel pohledu spotřebitele. My se musíme v tuto chvíli již eh, posunout trošičku dále, ale dobře, minutu, každý z vás. Já bych pouze chtěl, aby v tom bylo opravdu zcela jasno. Tady vůbec tato debata se nedotýká otázek země původu. Eh, chci říci, že země původu znamená, já jsem poskytovatel služby a já se v podstatě přesouvám do jiného členského státu a chci i v něm uplatňovat eh, eh, právo své země původu. To vůbec nemá soročení s tím tématem, o kterém v tuto chvíli hovoříme. Takže co se týče ještě CPC, tak tady je třeba rozlišovat mezi tím novým článkem 16 nového návrhu, který nabízí opravdu velmi mnoho flexibility. Máme tady koordinovaný postup za evropské orgány, to znamená, že členské státy mohou jaksi poprosit o koordinaci, to znamená, že tady jde v podstatě o návrh, který je v tuto chvíli daleko jasnější a je napojen na další právní předpisy. Máme tady novou možnost pro komisi, nová tedy možnost iniciativy ve chvíli, kdy tady máme tří čtvrtinovou celkovou eh, vlastně podporu členských států a obyvatel, takže my už jsme to použili v různých oblastech eh, politického působení, to znamená, tady potřebujeme mít celá jasná kritéria, na základě níž budeme rozhodovat, zdali tedy může být eh, komise aktivní či ne, právě v těch případech, ve kterých dochází k porušování. Co se týče té koordinace, která tady máme daleko více flexibility. Co se týče těch regionálních úřadů, tak jde o to, jakým způsobem zlepšit tedy tu komunikaci a spolupráci mezi regionálními úřady a těmi národními úřady dohledu. A co se týče ještě těch zásilek a balíků, děkuji, děkuji. Přestože mám velmi málo e, času, co se týče té administrativní zátěže, tak samozřejmě e, ta zátěž tady je, ale tady je v podstatě určité omezení či určitý limit, Eh, díky němuž jak si potom nebudou spadat ty velmi malé a malé podniky. Kromě toho také víme, že na základě komitologie šlo v podstatě o to, aby ty podmínky byly pro všechny stejné. My jsme v podstatě my jsme v podstatě chtěli jednu formuli, jednu rovnici, která bude vyhovovat úplně všem. Co se týče eh, toho seznamu eh, cenového, tady hovoříme o 15 cenách, eh, které jsme vybrali, které jsou velmi důležité právě pro elektronický obchod a jde v podstatě o to, ne, ne proto, abychom je používali, jak si v souvislosti s naší eh, směrnicí, jde v podstatě trošičku o jaksi takovou aktivitu, díky níž budeme sledovat tu současnou eh, situaci a také eh, v tuto chvíli dokončíme práci na směrnici o poštovních službách. To znamená, že to s tím trošičku souvisí stejně tak jako s otázkou přenositelnosti protože i ve směrnici o poštovních službách se hovoří o přenositelnosti. Samozřejmě, že jsme to mohli jaksi pojmenovat jinak, protože nás zajímají cenové struktury různých eh, operátorů v různých členských eh, státech. To znamená, že v tuto chvíli jde v podstatě o to, abychom získali odpověď na to, jak je to možné, eh, či proč dochází k tomu, že v některých členských státech ceny za stejnou službu jsou třeba i desetkrát vyšší či nižší. Dále, co se týče toho seznamu, tak tady eh, jsme trošičku eh, v rozporu s tím, co jsme eh, říkali teď. To znamená, že my děláme všechno pro to, abychom získali informace o tom, jak fungují ty trhy a jak, jak vypadá ta národní struktura struktura pro jednotlivé trhy to je jasné. Co se týče eh, přístupu opět nad rámec eh, přenositelnosti, tak eh, v směrnice o poštovních službách tady už poskytuje velmi mnoho odpovědí na to, takže můžeme se podívat na tuto směrnici. A co se týče toho delegovaného aktu, aktu v přenesené pravomocnosti, takže tady jde o uplatnění článku 3, to znamená všechno musí být opravdu definováno v článku 3. E, to samozřejmě nabízí manevrovací prostor i pro Evropský parlament e, a my jsme se rozhodli, že tedy ty e, implementační akty budou těmi, ty prováděcí akty budou těmi akty, které jsou nejvhodnější. Dále, eh, co se týče té poštovní unie, tak eh, my si samozřejmě uvědomujeme všechny s tím související eh, složitosti, protože se týká také mezinárodního práva. Každé čtyři roky se k tomuto také organizuje mezinárodní konference, v rámci níž 192 členských států se bude snažit najít nějaké společné rozhodnutí. Tato další konference se bude odehrávat za rok rok v Istanbulu a eh, budou si tedy účastnit, jak jsem říkal, eh, operátoři ze 192 eh, států a v podstatě půjde opět o dohodu mezi různými aktéry, včetně tedy jaksi čínských poskytovatelů poskytovatelů služeb a dalších poskytovatelů služeb z jiných států. A další, tedy ta poslední věc, o které jste hovořila vy, paní předsedkyně, to znamená, co se týče těch jaksi stejných podmínek pro všechny i v souvislosti s těmi rozvíjejícími se zeměně. Já bych tady v podstatě řekl ne, protože ty ceny byly opravdu velmi, i, i jaksi tradičně, historicky vždy velmi vysoké ještě předtím, než se zaváděl elektronický obchod. Protože tady hovoříme o velmi vysokých cenách třeba za kilový balíček, tak to jsou v podstatě balíčky, které se nemůže nikdo eh, dovolit. A proto velmi mnoho malo obchodníků v podstatě řekne jasně už úplně na začátku ne a budou se snažit, jak si najít nějaký jiný eh, způsob. To znamená, nám jde o to samozřejmě, aby poskytovatelé poštovních služeb eh, nějakým způsobem navýšili své obraty, aby měli větší manevrovací prostor. To znamená, že jde o to v podstatě tady Eh, jak si nějakým způsobem dosáhnout změny, aby to poskytovatele v podstatě mohli mít nějaký obchod. Děkuji, děkuji. A teď se dostaneme k těm novým audiovizuálním službám a hned eh, předávám slovo tedy našemu zástupci za komisi a je to Je to paní Lorena Alonso? Ano, to jsem já, Lorena. Ano, tak děkuji, Loreno, prosím, máš slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já se budu snažit hovořit stručně, protože chápu, že toto jednání už trvá nějakou chvíli a budu tedy se snažit stručně vysvětlit, tady <laughs> ve chvíli, kdy se na mě budete moci již dívat na obrazovce, takže já se trošičku zaměřím na tu, filozof, na tu filozofii, na, tu, na ten obsah návrhu. Chcete, abych šla za vámi? Takže co se týče té filozofie či podstaty toho návrhu, stejně jak už o tom hovořil i pan komisař Oettinger i pan komisař Ansip. Nejde tady o žádnou revoluci, ale evoluci. Jde tedy o směrnici, která je v platnosti už mnoho let. To znamená, že tady jde o to um, ponechat si to, co doposavat fungovalo a zajistit ale samozřejmě aktualizaci a modernizaci této směrnice tak abychom samozřejmě zohlednili ty nové, ten nový vývoj v oblasti audiovizuálních eh, technologií. To znamená, jde o to opravdu si zachovat to, co funguje a v podstatě zmodernizovat. To znamená, jde se hlavně o tu dimenzi vnitřního trhu eh, této směrnice. A tady jde v první a poslední řadě o princip země původu. Takže podle tohoto principu, jak všichni víme, co se týče poskytovatelů jak se roz vysílacích služeb, rozhlasových, televizních služeb, tady mám tím na mysli i takové operátory jako Orange nebo Netflix, tak ti se řídí v podstatě právem země původu. To znamená, že jsou v podstatě vázáni k, do, k dodržování ehm, práva několika desítek zemí, ale jak si řídí se právem své země původu. 38 kanálů, které v tuto chvíli fungují v rámci EU, jsou, maj, působí i v jiných eh, zemích. A když se na to ještě podíváme, tak 31% těch služeb, které jsou v tuto chvíli k dispozici v eh, rámci členských států, jsou eh, služby, které jsou v podstatě poskytovány jiným členským státem, či podnikem, který je usazen v jiném členském státu. Takže eh, co navrhujeme my? Samozřejmě chceme si i dále zachovat tento, dodržování tohoto principu a zajistit jeho lepší uplatňování a fungování. To znamená, jde o to zjednodušit ta pravidla, tak, abychom, aby bylo jasno v tom, jaká jurisdikce, jaké zákony kde platí. Samozřejmě jde o posílení transparentnosti, to znamená, že členské státy s námi musí komunikovat, tak abychom mohli doplňovat naší databáze, abychom věděli, jak eh, poskytovatelé z vysílacích služeb spadají pod jaké právo, tak abychom věděli opravdu, u koho platí jaké právo, tak abychom také mohli příslušným způsobem odpovídat na, slíž, na stížnosti. A co se týče principu země původu, tak jeho jádrem či jeho podstavou je v podstatě fungování těch um, mechanismů, právních mechanismů. To znamená, že v tuto chvíli existuje ta možnost jaksi eh, výjimek, velmi omezených výjimek, ale ta pravidla jsou samozřejmě velmi, eh, velmi složitá. To znamená, že tady jde o to, aby byl nastaven jeden jednoduchý postup, v rámci něhož by tyto případy byly řešeny. Dále, co se týče toho aspektu vnitřního trhu, jde o to posílit dimenzi vnitřního trhu a to ne prostřednictvím zbytečné další legislativy, ale prostřednictvím jaksi nové spolupráce a koordinace spolupráce mezi členskými státy. A e, měli jsme na mysli, jak si právě využít ten prostředek posílení regulačních e, úřadů. To znamená, že my vlastně do té směrnice zapracujeme pokyny a pravidla, na základě níž každý členský stát bude muset jaksi zajistit, že eh, těchto regulačních eh, orgánů bude muset být určitý počet, to znamená, jde hlavně tady o jeden nezávislý regulační orgán, který musí fungovat v každém členském státě. A je třeba se podívat i ty, na ty takzvané off regulátory, kterým se říká ERGA. A eh, ta, tato skupina v tuto chvíli si se drží této eh, směrnice, jejich eh, pozice je posílená a jde v podstatě o to, aby docházelo k lepší spolupráci a koordinaci právě mezi těmito subjekty. A vlastně předpokládáme, či očekává se, že jsou to v podstatě eh, regulační subjekty, které, na které se budeme obracet v případě nutnosti konzultace. Dále, jakým způsobem chceme ještě více posílit tento aspekt vnitřního trhu, aniž bychom navýšili tedy tu legislativní a administrativní zátěž, tak tady jde o otázku vlastní regulace. Jde o směrnici, která právě podporuje tu vlastní regulaci. To znamená samozřejmě, že ta eh, směrnice vychází z nějaké jasné eh, podstaty, která vychází samozřejmě z ochrany nezletilých a tak dále a tak dále. Vychází tedy z těch hlavních principů, které jsou respektovány na všech úrovních a my vlastně chceme, aby, té vlastní, aby ta vlastní regulace fungovala ještě lépe, ale zároveň také navrhujeme, aby v případě, že my bychom jak si považovali to za vhodné, tak bychom vlastně v podstatě eh, mohli regulovat Eh, či přijímat nějaké nové nástroje či mechanismy i na evropské úrovni. Takže to je to, co se týká toho aspektu či dimenze eh, vnitřního trhu a vlastně toho posilování těch již existujících nástrojů. A jak já jsem již říkala, jde hlavně o modernizaci, aktualizaci této eh, směrnice, o což se snažíme už poměrně dlouhou dobu, samozřejmě i s přihlednutím k tomu, že ta oblast audiovizuální vzdělávání se opravdu velmi rychle vyvíjí, to znamená, že eh, tady se to opravdu, ta situace velmi mění, i když tedy některé eh, u něk, v některých oblastech dochází k větší stabilizaci, ale kromě toho také dochází k tomu, že se neustále eh, na trhu objevují noví aktéři, jako například YouTube a další. To, to je to, co míním, když Eh, hovořím o nových aktérech. A když hovořím o eh, modernizaci této směrnice, to znamená modernizace v souvislosti s tímto novým vývojem. Někdy navrhujeme také deregulaci, to znamená nižší eh, regulaci a někdy navrhujeme jaksi regulaci něčeho, co ještě nebylo regulováno, protože to třeba ani neexistovalo. Co znamená, tudíž, co se týče té nové regulace tak chceme snížit požadavky týkající se reklamy. Ve chvíli, kdy souvisí souvisí s množstvím reklamy, protože v tuto chvíli platí to pravidlo, že maximálně 20 z hodinového vysílání mohou tvořit eh, reklamy. Ale uvědomili jsme si, že samozřejmě časy se také mění a v tuto chvíli už taková omezení není vůbec eh, třeba, jak si se vynucovat, protože eh, těchto poskytovatelé služeb se v, již sami samoregulují protože v tuto chvíli máme na trhu nové poskytovatele služeb, nové aktéry, kteří už třeba fungují zcela bez reklamy. Tudíž velmi mnoho spotřebitelů vlastně přechází k těm, kteří už eh, vůbec jaksi eh, reklamy nenabízejí. To znamená, že ta myšlenka zatím je, je být opravdu co nejflexibilnější. To znamená místo toho toho pravidla 20% eh, za hodinu, tak například 20% v tom časovém rozmezí se, mezi 7 až 9 hodinou. To znamená držet se té stejné logiky, protože eh, v tuto chvíli tuto chvíli tedy, jak říkám, těch aktérů je už mnoho, mnozí, mnozí aktéři pochází i z nečlenských eh, států Evropské unie a někdy ta pravidla jsou, řekněme, nepříliš eh, jasná. A to samozřejmě ve chvíli, kdy hovoříme o reklamách, tak je třeba si uvědomit, že jde o důležitý zdroj příjmu a proto je třeba tady zajistit větší flexibilitu, tak aby ty, tady neplatila ta přísná pravidla z minulosti. Dále, co se týče jaksi tou touhou či snahou modernizovat ta pravidla. Chceme najít lepší vyváženost mezi poskytovateli eh, televizních služeb a těch eh, služeb na vyžádání, protože eh, v tuto chvíli ta pravidla jsou pro televizní poskytovatele služby daleko přísnější. Když se podíváme například na zákony chránící nezletilé, tak například dnešní, jak si poskytovatele eh, televizních služeb musí samozřejmě upozorňovat na jaksi eh, vysílání, které by mohlo být škodlivé pro tyto cílové skupiny a tady ta pravidla jsou opravdu velmi přísná. Nicméně u těch poskytovatelů služeb, si na vyžádanou, je tomu jinak, ti mohou samozřejmě tyto služby poskytovat v podstatě kdykoliv. Ale eh, realitou je to, že vlastně eh, nezletilí se stále méně a méně dívají na televizi a místo toho se v podstatě eh, uchylují k těm službám, které nabízejí tyto jiní poskytovatele, kteří poskytují eh, vysílání na vyžádanou. To znamená, že tady je třeba zajistit nějakou rovnováhu, to znamená zajistit vyšší úroveň ochrany u těch poskytovatelů služeb na vyžádanou a e, najít jaksi nějakou, nějakou rovnováhu. Co se týče podpory evropských e, děl, tak tady e, existuje to pravidlo, že vlastně ti Eh, poskytovatel televizních služeb musí se, se musí držet toho pravidla, že minimálně polovina tedy těch, eh, toho vysílání musí mít původ eh, v Evropské unii, ale u těch druhých poskytovatelů služeb na vyžádanou tomu tak není. Tady v podstatě členské státy mají volnou ruku a ta směrnice poskytuje některé příklady, což samozřejmě vedlo také k velké roztříštěnosti. To znamená, jak najít tu lepší lepší rovnováhu, protože podle těch údajů, které máme k dispozici, víme, že tady dochází k daleko větším investicím právě v té oblasti poskytování služeb na vyžádanou. Takže tady jde o to, aby existovala pravidla, eh, která v tuto chvíli fungují, aby byla zachována právě pro ty poskytovatele televizních služeb. A co se týče těch služeb na vyžádanou, tak tady je třeba zajistit vyšší úroveň ochrany. A jakým způsobem? Nemůžeme samozřejmě po nich vyžadovat, aby se drželi a dodržovali ta stejná pravidla jako poskytovatele televizních služeb, protože tady ta logika jejich, eh, jimi poskytovaných služeb je samozřejmě jiná, protože ve chvíli, kdy vy se díváte na televizi a víte, že jak si tato televize musí poskytovat poskytovat minimálně polovinu eh, služeb, která pochází, či vysílání, které bylo vyrobeno v Evropské unii, tak je to něco jiného, než když se díváte na Netflix, eh, tak vy si vlastně eh, vybíráte, na co si chcete dívat, i kdyby oni poskytovali jaksi v té své nabídce polovinu děl, které byly vyrobeny, vyprodukovány v Evropské unii, tak to ještě neznamená, že se na ně budete dívat. Takže to je v podstatě úplně jiná logika, která zatím stojí. Ale to samozřejmě bude fungovat pouze, pokud eh, v tom katalogu, který firmy jako Netflix budou nabízet, aspoň jaksi nějaká, nějaký ten počet eh, takovýchto děl bude k dispozici. A my tady navrhujeme, jak si nastavit to, ten práh 20%. To znamená, myslíme si, že tady je to dost eh, přiměřené i v souvislosti s tím vývojem na trhu. Tak a teď ten poslední návrh, který my předkládáme pro to, aby došlo k modernizaci té směrnice, tak jak jsem již naznačovala, tak na trhu se samozřejmě objevují noví aktéři, říkáme jim eh, platformy. V tuto chvíli se věnujeme právě těm audiovizuálním službám, proto také hovoříme o audiovizuálních platformách. Definovali jsme je jako audiovizuální platformy a to jsou poskytovatele, kteří na rozdíl od těch ostatních nemají žádné, eh, jak se neprovádí žádnou editorskou práci či editorský dohled. ale my víme, že to jsou služby, které jsou stále více a více využívány. A tady opět, jak si vyvstává ta otázka kromě jiného ochrany nezletělých. Takže opět musíme reagovat na tu současnou situaci na trhu a nějakým způsobem, jak si začít aplikovat eh, část těchto pravidel také na tyto nové aktéry, kterým říkáme audiovizuální platformy. To znamená, že je třeba ale v každém případě eh, si uvědomit, co je pro nás důležité. V našem případě tady opět ochrana eh, nezletilých. A jak jsem již eh, říkala, tak směrnice o e-commerce vypadá, že tedy funguje to znamená, že my chceme tedy aby tedy to, co funguje, fungovalo i nadále, ale jde o to, aby tato nová směrnice v podstatě eh, stanovila i nová pravidla pro tyto nové aktéry, na základních by byla zajištěna ochrana nezletilých eh, diváků. To znamená, ta myšlenka, která zatím stojí, je ta, že tito poskytovatele služeb již v tuto chvíli přijímají určitá opatření, a dochází samozřejmě eh, k rychlému rozvoji a vývoji technologii a jde v podstatě o to, aby v rámci těch, té nové legislativy došlo i ke spolupráci těch eh, těch po, jaksi poskytovatelů služeb a i těch, kteří stojí za, těmito, za tímto technologickým pokrokem. Takže to je v podstatě ta podstata celé té, té snahy zmodernizovat tuto směrnici. Děkuji. Julia Reda. Julia Reda. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také komisi za eh, přednášku. Je dobré, že komise nespochybňuje zásadu země původu pro audiovizuální služby, ale přesto mám řadu otázek. Za prvé, navrhli jste zcela vypustit článek, který se zabývá přístupností. Tvrdíte, že je potřeba eh, toto upravit v následujícím eh, aktu o přístupnosti. To bude problém. My právě jsme eh, dokončili trialog, měli jsme směrnici o přístupnosti a na radu. Na přání rady jsme také vyřadili vlastně veřejné rozhlasové eh, subjekty veřejného rozhlasového vysílání a tam se to bude řešit, ale směrnice ABMS zřejmě postupuje docela rychle, zatímco my teprve začínáme s tou přístupností a co se týče směrnice přístupnosti k webu, vím, vidíme, že ty lhůty provádění jsou opravdu dlouhé. I kdyby se nám podařilo plně pokrýt eh, vysílací subjekty a poskytovatele audiovizuálních služeb, tak to vstoupí v platnost mnohem později, takže vlastně vznikle, vznikne mezidobí mezera v zákoně, kdy nebudou žádné požadavky na e, přístupnost. Co se týče platform na sdílení audiovizuálních služeb, většinou nás napadne YouTube a asi lze rozumně očekávat, že e, vlastně vznikne nějaká povinnost hlásit, ku příkladu právě nenávisti, a, ale když tam pouze uvedeme, že e, poskytovatel nemá redakční působnost e, pro, na videa, tak e, to tež bude platit pro poskytovatele hostingových služeb. Nebylo by rozumné, když někdo pouze nabízí prostor na webu, aby musel na těch stránkách vytvářet nějaký knoflík na Eh, na to, aby se něco dalo zastavit. Takže tady je potřeba toto ještě ošetřit. A potom otázka kvót. Vy jste již eh, vysvětlili, že nelze porovnávat lineární služby a služby věda na vyžádání. Všichni se jistě dohodneme, že cílem eh, propagace kulturní různorodosti je důležitý, ale nevím, jestli toto bude fungovat v praxi. Začíná to otázkou, eh, o jakou práci se vlastně jedná. Pak, když jsem poskytovatel videoslužeb a chci získat 20% kvótu, bude potom stačit, abych měla licenci na EastEnders, eh, což je 20 tisíc epizod, anebo budu potřebovat něco víc. A co se týče této otázky nebylo by možné, aby platforma na sdílení videa, která má eh, tedy dosáhnout té kvóty 20 eh, vlastně nebude kupovat nové Evropa, evropské filmy, ale jenom místo toho vlastně eh, z toho svého obsahu odstraní neevropské filmy a ten obsah by utrpěl. Neboli jakým způsobem mají tyto kvóty podporovat evropský obsah a zvyšovat kulturní různorodost místo toho, aby ji omezovali. Co se týče reklamy, tady je jasné, že vysílací subjekty jsou mnohem více regulovány, než eh, reklama na internetu, to je jasné, ale eh, ta situace s reklamou na internetu je hrozná. Měli, neměli bychom harmonizovat spíš více než méně, jak se tomu děje v jiných oblastech a konečně ochrana dětí musíme se zamyslet eh, nad rozdíl mezi vysíláním a internetem. Ku příkladu, jak třeba respektovat eh, požadavky na ochranu dětí je aplikovat eh, dobu vlastně prohlížení internetu, ale i v EU máme časové zóny, neboli má to vůbec smysl takové, jak si prostě mm, doby, doby pozorování internetu uplatňovat zde? Možná by to v praxi nepřineslo dobré výsledky, Evan Gebhardt. Děkuji za představení vašich návrhů. Já mám otázku, která se týká přístupu k online eh, platformám a eh, tu otázku jste vlastně eh, zodpověděla úplně na konci, že se jedná pouze o audiovizuální platformy a ne obecně o platformy z té prezentace to vyplynulo trošku jinak, takže já děkuji za toto vysvětlení. Myslím, že to bylo dost důležité, protože není možné eh, vlastně eh, na všechny platformy aplikovat stejná pravidla. Co se týče audiovizuálních služeb a tak také souhlasím s tím, že princip Eh, země původu eh, platí. Možná, eh, že to někoho překvapí, že o tom mluvíme tímto způsobem, ale tady jde o otázku teritoriality a o otázku autorského práva. To hraje zvláštní úlohu a je potřeba je respektovat. Tam, kam jsem si přičinila otazník, to je oblast, kde zcela otevřeně říkáte, že stojíte o deregulaci a to je eh, reklama a umístěvání produktů, product placement. Já jsem byla v Evropském parlamentu, když jsme vedli debatu úplně první o této právní úpravě a už tehdy Evropská komise v této oblasti chtěla prosadit deregulaci, ale Evropský parlament a rada tehdy řekli, že ochrana eh, spotřebitelů a občanů je také důležitá a argument, se kterým, který tady zazněl, že když je té reklamy moc, eh, tak si eh, spotřebitel může přepnout na jiný kanál. Ten argument, myslím, že je trochu málo nápaditý. A Potom další eh, argument, že potřebujeme více flexibility, protože z jiných států eh, máme eh, vlastně jiné zase jiné zdroje, od kdy si necháváme jinými státy, ku příkladu USA, předepisovat, jak máme si nastavovat pravidla. Takže já bych s tou argumentací kterou jste představila, byla opatr, opatrnější. Více flexibility neznamená nezbytně více ochrany spotřebitele a méně práv pro podniky, zvláště eh, v těch oblastech, kde jde o reklamu, o užívání eh, dát, tady to musíme brát v úvahu a klást si otázky, které jsou opravdu důležité. A my v současné době debatujeme i o směrnici o digitálním obsahu. To jsou eh, oblasti, které na sebe úzce navazují a co se týče služeb eh, online volání, ano, tady eh, se dozvíme, že to člověk nepotřebuje platit, protože se to platí reklamou, ale když nechceme reklamu, tak je potřeba platit a, a musíte tedy eh, a mají vám ty vaše údaje vrátit. Eh, myslím, že je potřeba se tomu eh, trochu více věnovat a Evropská komise si tu situaci dělá trošku příliš jednoduchou v té své argumentaci. My se na to budeme muset mnohem podrobněji podívat. Poslední bod, a tady stojím o odpověď. Rozuměla jsem vám správně, že ochrana dětí by se spíš měla zajišťovat pomocí kodices a ne pomocí reglementace. Tady opravdu jsem si musela napsat veliký otazník. Kaja Kalas. Děkuji. Děkuji také za prezentaci. Já mám otázku, která se týká ochrany eh, mladistvých. Eh, platformy pro sdílení videa by měla eh, také dbát ochranu mladistvých, ale stojí to, aniž by eh, byla vlastně eh, zneplatněna ustanovení, na, na, která platí na ochranu mladistvých ve směrnici o elektronickém obchodování. Jak to tady s tím souvisí, když tam nejsou žádné povinnosti sledování? Jak to tedy komise vidí? jakým způsobem eh, tohoto dosáhnout bez kontinuálního monitorování obsahu a jak eh, vlastně to potom vypadá se svobodou vyjadřování a, eh, a svobodou projevu pro tyto platformy, když tam vlastně není žádná, žádná, řekněme, cenzura. A potom úloha rodičů. Vím, že tady eh, platí obecná povinnost, ale možná, že by ty videoplatformy měly eh, povinně upozorňovat na eh, obsah nevhodný pro mladistvé. Paní Lockhart, děkuji za tu prezentaci. My budeme toto velice Eh, bedlivě sledovat. Moje otázka se týká kvót. Z hlediska dánského jsou ty kvóty pochybné. My s kvótami žádnou dobrou zkušenost nemáme. Máte nějaké hodnocení nebo nějaké zkušenosti o tom, jak ty kvóty vlastně fungují. Alespoň u nás v Dánsku máme dobré zkušenosti třeba s dobrovolnou spoluprací eh, s producenty, kteří eh, a, a s poskytovateli eh, audiovizuálních služeb. Proč, proč tedy uplatňovat kvóty? András Schwab. Děkuji, pan předsedající. My vlastně jsme vyslechli pouze představení nejrůznějších návrhů komise zde ve výboru a aby nevznikl nějaký milný dojem, chci se, vys- chci se eh, přihlásit za EPP. My v zásadě nejsme, vlastně co se týče přístupu Evropské komisy, nejenom k té směrnici o audiovizuálních službách, my v zásadě souhlasíme, myslíme, že to je dobrá cesta toto všechno propojit a platí to právě o směrnici o audiovizuálních médiích. Nepochybně dochází ke stále rostoucímu propojování lineárních a nelinárních nabídek a když se na to podíváme z tohoto hlediska, tak si uvědomíme, že jde tady o obrovskou eh, oblast, která na jedné straně je regulovaná, ale na druhé straně regulovaná není. A myslím, že musíme tedy najít nějakou koncepci, abychom se dostali na nějakou zlatou střední eh, cestu, která by se týkala všech těch eh, různých typů Eh, nabídek a tady chci pochválit Evropskou komisi, která se o to snaží. Druhý element, který je důležitý, větší členské státy v Evropské unii eh, mají eh, takovou větší sílu na trhu vzhledem ke svým jazykovým systémům a tak dále a jistě bez problému budou i v budoucnu eh, na trh dávat jaksi prostě své eh, nabídky, co se týče filmů, hudby a tak dále. Pro malé členské státy to bude mnohem těžší a menší kulturní produkce eh, by neměly zmizet z trhu, proto bychom si měli položit kritickou otázku, co můžeme udělat, abychom zachovali i tedy e, národní kulturní nabídky ze strany malých států. Já vycházím z toho, že proto asi také Evropská komise navrhla tu kvótu, ale možná, že komise nebo zástupci komise se k tomu mohou ještě jednou vyjádřit. Děkuji. Žina Alžér. My vítáme toto přání zajistit, aby ty podmínky, eh, které budou platit, eh, byly rovné pro všechny a aby rozšířili působnost pro provozovatele, kteří ještě nejsou pokryti eh, touto právní úpravou. Ale co se týče platform, třeba vysílací subjekty audiovizuálních služeb, a ti, kteří eh, odpovídají za eh, online obsah, že vlastně ne, nemají žádnou redakční odpovědnost. Já o tom trochu pochybuju. Na jedné straně vidíme, že nejsou eh, dostatečně rychle činěny kroky k vymazání sexistických, rasistických, teroristických obsahů a obsahů, které jsou porušením autorského práva v různých oblastech, neboli je, nejedná se dostatečně rychle, protože eh, ty subjekty tvrdí, že eh, vlastně nejsou těmi, kdo to zveřejňují, že nejsou, eh, nemají redakční pravomoci, ale myslím, že ve finále oni jsou těmi, kdo se rozhodnou, že nějaký obsah bude šokovat a Eh, potom eh, vymazání takového obsahu je tedy to, jak bychom měli postupovat. Třeba ta známá malba eh, o původu světa a její vymazání, na, na tom je to založeno, ale to nevychází ze zákona z úpravy, takže buď to se jedná o cenzuru z nějakých jiných důvodů, a nebo je to něco jiného, ale máme tady různé reality na základě tedy různých eh, vydavatelů. Neboli eh, je tady otázka mediální platformy. Eh, někdo si říká, že závisí na tom, kdo skutečně tedy je autorem jak si těch děl, ale nevím, kam to směřujeme. Eh, článek 6a eh, a 28a jehož účelem je chránit mladistvé před eh, škodlivým obsahem, jak v AVMS i na platformách pro sdílení videa. My jsme měli v tom telekomunikačních balíčku eh, velikou hádku, co se týče eh, eh, kontrol. A bylo řečeno, že ASP by nemělo poskytnout rodičům toto vodítko, aby blokovali určitý obsah. Já si naopak myslím, že rodiče by měli mít možnost mít tu kontrolu a blokovat určitý obsah. Můžete nás ujistit, že toto nepůjde v protikladu s tím, co jsme dohodli v telekomunikačním balíčku, tak abychom poskytovali rodičům dostatečné informace a pomoc eh, k eh, ochraně mladistvých. Vy říkáte, že chcete zachovat eh, zásadu země původu, ale myslím, že zatímco co se týče audiovizuálních služeb půjde spíše o zemi určení a potom těch 12 12 minut za hodinu mož... ne, ne, ne, neznamená to, že třeba všechny reklamy můžete dát, můžete dát vlastně všechny ty reklamy za 24 hodin, takže to dítě potom se, eh, by se dívalo non-stop pouze na reklamy, ale to asi jistě nestojíme. Já jsem měla pocit, že někdo z komise se rozhodl, že chtějí přijít eh, s prezentací o eh, platformách. můžete tedy začít odpovídat některé ty otázky na téma AVMS? Okay. Could you, could you come back on AVMS? Okay. Takže ještě prosím AVMS. Ano, děkuji mnohokrát za veškeré dotazy, protože budu moci alespoň některé věci vyjasnit, protože jsem si uvědomila, že některé věci skutečně nebyly vysvětlené úplně jasně. První otázka, říkáme jasně, že tady chceme deregulaci, pokud jde o reklamy a že je potřeba to být velice opatrní. Ano, samozřejmě jsme udělali studii dopadu, takže víme, co tady navrhujeme nejsme toho názoru, že dnešní situace se dá vůbec nějak srovnávat se situací před kolika lety. V roce 2007, řekněme. Proto implementace potom začala v roce 2009, protože upřímně řečeno, trh v dnešní době už vypadá úplně jinak. Ano, my jsme analyzovali i elasticitu Eh, poptávky, to znamená i ochotu dnešních diváků přepnout v případě, že je někde příliš mnoho reklam. Takže to není, že bychom říkali tady těm vysílacím subjektům, prosím, teď tam dejte 20 minut reklam v kuse, abyste potěšili diváka. Ne, my říkáme těm vysílatelům, prosím, řiďte si sami svoje načasování. Proč si myslíme, že ten vysílatel toho nebude zneužívat? Je to proto, že hodnota reklamy jde nahoru, pokud je jí málo. To znamená, že čím více máte reklamy na jednou, tím více snižujete její hodnotu. A to z toho vyplývá, že tedy ti vysílatelé by si sami měli z hospodářského hlediska to být schopni vyhodnotit a uvědomit si, co je v jejich zájmu. Nicméně, pokud v členském státu nějaký členský stát má pocit, že vývoj na jejich trhu ještě nedospěl do tohoto stádia, tak tady máme směrnici, která stanoví minimální standardy, ale oni si mohou stanovit přísnější pravidla. Pokud jde o umistování produktů, já jsem si to tady trošku přeházela, ty papíry, ale budu tady dobře. Budu pokračovat a k tomu se ještě vrátím. K otázkám paní Redy. Argument tedy eh, umistování produktů, eh, jestli říkáme, že když je tady více umistování produktů ve Spojených státech, takže bychom také toho měli více. Ne, toto jsem rozhodně neměla na mysli. Pokud jde o umistování produktů v dnešní době, tak máme pravidla, která říkají, že by k tomuto neměli, k tomu to nemělo docházet příliš často. A druhá věc je, že pokud je tady někde umisťování produktů využito, tak to o tom musíte také informovat eh, diváky. To znamená, že ten vysílatel se potom může rozhodnout, zda tady bude vysílat nějaký pořad s product placementem nebo ne. Pokud jde o věci, které pocházejí z jiných členských států nebo z jiných zemí, tam je daleko obtížnější zasáhnout do výroby těch televizních programů a do umistování produktů. A v naší studii dopadu jsme zjistili, že pravidla uplatňují regulační orgány různě. Protože co to znamená undue prominence, tedy že je příliš mnoho jaksi toho uh, eh, product placementu. je tedy daleko snažší trvat na pravidlech transparentnosti. To znamená, ano, vy jako vysílatel musíte informovat svého diváka o tom, že je využit, využito umistování produktů. Dále vyjasnění ohledně eh, ochrany nezletilých. No, je to tak, že pravidla pro ochranu eh, vlast, eh, nezlet, nezletilých u tedy služeb na vyžádání a lineárních. Tady je ta povinnost zajistit to, že nezletilí nebudou moci vidět určitý typ eh, obsahu, to je v legislativě. My jsme teď vložili nový článek, článek 6, ano, do tohoto předpisu, kde tedy eh, podporujeme ty subjekty v tom, aby aplikovali tento typ ochrany. Ale říkáme tam, že je třeba poskytovat informaci o škodlivé povaze nějakého programu. Tady ne, nechceme harmonizovat tady hodnocení z hlediska vhodnosti eh, filmu pro nějakou věkovou eh, skupinu, ale prostě pokud v nějakém filmu je například násilí, sexuální scény a tak dále, je třeba tu informaci poskytnout, tak aby se rodiče mohli eh, rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí své děti nechat dívat na takový pořad. A proto tady, eh, jak si tady vyzýváme, či podporujeme ty eh, autory či vysílatele v tom, aby to dělali. teď ještě zase k otázkám paní Redy. Přístupnost. Pokud jde o tu mezeru, tak dokud samozřejmě ta nová směrnice o audiovizuálních službách nevstoupí v platnost, tak platí stávající pravidla protože nemáme žádný jiný právní eh, nástroj na úrovni EU. My samozřejmě víme, že jsou určití hráči, jak v parlamentu, tak v radě, kteří jsou toho názoru, že by měla existovat nějaká zvláštní pravidla pro přístupnost audiovizuálního obsahu, ale komise se v určitou chvíli rozhodla, že chce spíše horizontální nástroj. Pokud se ale spoluzákonodárce rozhodne, že by to tak být nemělo, tak tedy se samozřejmě můžeme vrátit k úvaze o zvláštním předpisu pro AVMS. Takže dále ty platformy. Co to vlastně znamená? To je důležitá otázka, protože, jak už jsem říkala, tady nejde o všechny platformy. My jsme toho názoru, že audiovizuální obsah má specifické podmínky, protože tyto audiovizuální Eh, obsah má velkou sílu. A proto tady, tady ošetřujeme zvlášť tento sektor. Myslíme si, že je to stejné na internetu. A proto tyto platformy definujeme jako takové, které jako svůj hlavní eh, účel mají právě distribuci audiovizuálního obsahu. Tím se samozřejmě vylučují jiné typy platform, jejichž hlavním cílem není toto. A samozřejmě říkáme tam také, že se jedná o platformy, které jsou veřejné. Samozřejmě tady, tady neošetřujeme, neupravujeme platformy, které jsou soukromé a uzavřené. Takže ano, pokud tedy není tam redakční odpovědnost, tak by nemusel být eh, pokryté, ale navíc tam máme tu větu, která říká, že ten eh, vlastník či provozovatel platformy má nějakou kontrolu nad obsahem, který je nabízen. To je právě ten rozdíl oproti třeba čistému web hostingu. Upřímně řečeno, zatím tam nemáme konkrétně ošetřeno eh, DPR. Proč? Protože některé členské státy už v tuto chvíli, a je to vlastně dost členských států, 16 z nich, už v tuto chvíli eh, něco takového dělání. Jak to počítají, různě. Někteří počítají po kapitolách, to znamená, že by to jaksi eh, nebyla celá série, ale eh, třeba jednotlivé kapitoly odvysílané, to je třeba ve Francii. A jiné platformy, jiní, jiné regulační orgány počítají čas. A neexistuje žádný celoevropský systém, protože tento článek, stávající článek 13, tedy neukládá žád, využívání nějakého konkrétního systému. Takže toto je něco, co bychom museli ještě uvážit. Teď to analyzujeme a víme, že, dopady, že to může mít různé dopady, ale prostě toto jsou dva základní systémy. Buď jak si počítáte počet epizod dílu nějakého seriálu, anebo počítáte celkovou dobu, jak si eh, trvání toho programu. Také tady je otázka. A ještě jsem jednu věc chtěla vlastně zmínit. Těch 20%, to se netýká audiovizuálních platform, to jsou jenom ty služby na vyžádání. Dále, reklamy. Za prvé, my tady se snažíme jaksi eh, reagovat na existující problémy. Nechceme tady vytvářet prác, eh, právní předpisy, které by pokrývaly jaksi veškerý internet. Takže v oblastech, kde jsme identifikovali problémy, tam něco řešíme. A to je tedy ochrana nezletilých a eh, nenávistné projevy na internetu. A ve stávajících předpisech jsme zjistili, že určité členské státy eh, Francie třeba a Spojené království už uplatňují pravidla pro, eh, jak se zamýšlená mimo internet i na internetu. A v nedávné době se objevily i dotazy ohledně toho, jak to ošetřit na internetu, to znamená, že i některé členské státy už takto postupují. Jak tady dále uplatňovat eh, tuto ochranu v službách u služeb na vyžádání? Samozřejmě tady je komplikované například to pravidlo, že by děti neměly sledovat televizi po určité hodině, ale tato směrnice nediktuje nějaký konkrétní eh, systém, který by se měl uplatňovat. Prostě se tam říká, že by měla proto existovat nějaká opatření. A vy správně upozorňujete na to, že v celé řadě členských států tato opatření se tedy paní předsedkyně přerušuju. Mohla byste prosím ukončit už svůj projev? Tak, já jsem... Ano, dále tady byla otázka na tu logiku kvót. Já to vysvětlím. Pokud jde o svět na vyžádání, tam si nemyslíme, že by kvóty byly nějaké kouzelné řešení. Proč? Protože jinak se to schová prostě někam do katalogu. Důležité ale je, jak si ten obsah nějak prioritizovat. Ale proto tady máme tu další povinnost, tedy těch 20%. To byla ta hlavní logika. Dále tady zazněla dobrá otázka, která se týkala toho, že platformy v dnešní době mají vlastní kritéria. Paní předsedkyně opět přerušuje. Eh, ano, vlastní kritéria pro to, co to vlastně je, jsou nenávistné projevy hate speech ale eh, ten návrh v podstatě tedy využívá koncept ze směrnice, pokud jde o stanovení toho, co je násilí, co je nenávistný projev. Takže ten koncept prostě využíváme ze stávajícího předpisu. Teď ještě ty poplatky. To je důležité. Tedy cílová země určení. My si myslíme, že to, co tady děláme, eh, neznamená přesun k zaměření na princip země určení. Chceme tady jenom vyjasnit, že určitá uh, ustanovení, která jsou velice podobná daňovým otázkám, by se řídila podobným principem jako právě v těch daňových otázkách. To je tedy ta hlavní myšlenka. A proto jsme se také omezili pouze na tato ustanovení, která se týkají poplatku. To je vše. Děkuji. Díká paní předsedající, děkuji za podrobnou prezentaci. Já bych něco ještě navrhla. Prosím, sdělte to kolegům v komisi. Když přijdete prezentovat ně, nějakou myšlenku eh, nebo, prez, nebo nějaký návrh, takže by bylo dobré, kdybyste k tomu měli nějakou prezentaci s odrážkami třeba, abychom tam měli schnuté hlavní myšlenky protože tady jsme vlastně měli zároveň prezentovat AVMS a také platformy. Teď už nám bohužel došel čas, protože zasedání koordinátorů mělo začínat v 17 hodin. Teď už tady nemáme čas na prezentaci platform, takže si myslím, že skutečně už je teď čas začít eh, jednání koordinátorů. Já, my to jsme to teď tady probírali, že bychom případně platformy projednali jindy, protože nechci, abyste si v komisi mysleli, že nám nezáleží na platformách, protože nám na nich skutečně záleží velice. Především nám záleží na těch prvcích, které se týkají eh, prvků, spotřebitelů a jednotného trhu. Máme tedy celou řadu otázek, eh, i které se týkají AVMS eh, a jednotného trhu. Takže vám děkujeme za tuto prezentaci a za odpovědi a těšíme se na jasnou prezentaci ze strany komise o platformách. Teď už musíme přejít k zasedání koordinátorů, to je uzavřené zasedání, neveřejné, takže prosím, pokud jste nebyli pozváni na zasedání koordinátorů, eh, abyste opustili jednací sál. Um,